Milí kolegové, můžeme začít. Jak se tak říká, neměli bychom trestat ty, kteří přišli včas. Já tady všechny přítomné zdravím a na programu máme bod číslo 10 dnešní schůze. Prezentace projektu Opera Vision. Tento projekt vznikl na základě úspěšného projektu Opera eh, platform, který je financován v rámci aktuálního programu Creative Europe. Spravuje ho Evropský svaz oper a festivalů a já bych chtěl přivítat oba naše hosty. Je to paní Audrey Jungers, Eh, generální manažerka Opera Europe a Luke O'Shaughnessy. Tak to není tak těžké. O'Shaughnessy pouze musíte vědět, jak to vyslovit. Projektový manažer v Opera Vision. Takže vy nám teď svůj projekt představíte. Já se vám omlouvám za to, že je tady tak málo poslanců, ale domnívám se, že přítomní poslanci, zástupci komise a pracovníci frakce budou mít velký zájem o to, co nám tady řeknete. Takže máte slovo, prosím. Děkuji za přivítání Eh, my jsme digitální projekt, takže doufám, že spousta lidí se na nás dívá online. Rádi bychom vám pověděli něco o našem projektu. Bude to krátká prezentace, zhruba na 10 minut. Představíme vám náš projekt Vision. podělíme se s vámi o nějak, některé z našich myšlenek, pokud jde o budoucnost našeho projektu a na závěr budete mít samozřejmě možnost položit své dotazy. Opera Vision je projekt digitálního věku, opera v digitálním věku. Jsme přesvědčeni, že živé představení má obrovskou sílu, ale zároveň se domníváme, že dnešní doba nám skýtá možnost se podělit o ta skvělá evropská živá představení se světem Eh, díky internetovému připojení. To znamená, že jsme vytvořili stránku www.operavision.org. Je to jednoduché, nepotřebujete žádná hesla, můžete se jednoduše zalogovat a tam máme zkrátka stream, streamingovou stránku zdarma, je tam ke zhlédnutí mnoho živých vysílání nebo představení, která jsou k dispozici 6 měsíců. Rádi bychom byli takovým oknem do evropského světa opery. Vidíte, že máme i zvláštní prvky, doplňkové materiály. Snažíme se soustředit i na mladé publikum a na mladé umělce, kteří se tady věnují opeře na opera op, akademii. Příští uh, úterý tady budeme vysílat německou operu. Existujeme díky podpoře evropského projektu Creative Europe, kreativní Evropa. Jak již bylo řečeno, opíráme se o úspěch projektu Opera Platform. Eh, Opera Europe je tedy asociace z různých subjektů v Evropě. Snažíme se tedy eh, usnadňovat lidem přístup ke kultuře, eh, vybíráme si partnery pro tyto projekty, ale Zároveň se snažíme do toho zapojit různou expertízu eh, z digitální oblasti. Mezi naše partnery patří operní společnosti, které tedy eh, vysílají operu eh, v kinech pravidelně, ale také jsou tu operní domy, které nemají žádnou zkušenost s přenášením opery na filmové plátno. Tady vidíte seznam našich partnerů. Přesně to dokládá to, o čem Odry hovořila. Jsou tam velmi známá jména z operního světa, opera Common Garden v Madridu, jsou tam významné národní instituce, například Finská národní opera, Národní divadlo v Praze. Ale jak řekla Odry, pro nás je důležité, abychom do toho zapojili i subjekty, které zatím nepřenášely operu na filmové plátno nebo online. Například eh, komická opera je takovým příkladem subjektu, pro který je to v tuto chvíli nová Opera, komik. Působíme již 15 měsíců a během této doby jsme přenesli 57 celých představení. To znamená, že jsme zhruba každý týden přinesli jedno představení 35 společností, ale nabízíme také od obsahy, obsahy od dalších subjektů, ne pouze od těch sam, samotných operních domů. Celkově se jedná o zástupce 20 zemí. Nabízíme známé tituly, a to v místech, kde jsou ta díla představována běžně, například Tosku jsme přenášeli z Říma a výsledky jsou velmi povzbudivé. Když byla přenášena eh, před pěti měsíci Lucia Telamor, tak to mělo obrovský ohlas. A zhlédlo to tedy 95 tisíc lidí, takřka 100 tisíc lidí. Snažíme se zaměřovat i na méně známý repertoár, i to je součást naší práce. Rád bych zmínil jednu jedinou věc, operu Eh, polskou z Polské národní opery. Eh, to není dílo, na které by běžný člověk pomyslel, pokud se řekne opera. Ale vysílali jsme ji a shlédlo eh, to 35 tisíc lidí. Tento obrázek je zá, záběr ze zákulisí, je to z Brna, z Národního divadla v Brně a vidíte tu dramaturgini a režiséra. Je to Liška Bystrouška, Česká dětská opera. Je velmi důležité, abychom měli materiál, který je spjatý s naším repertoárem, abychom tedy mohli snáze přiblížit operní svět. Během 15 měsíců, kdy fungujeme, jsme tady zaznamenali takřka 3 miliony zhlédnutí na různých kanálech. Nám připadá být tento počet zhlédnutí velmi uh, povzbudivý, velmi pozitivní signál. Eh, probíhá to různými eh, kanály, je tu tedy takřka milion zhlédnutí celých oper, ale pak eh, se to týká i dalšího kontextuálního materiálu, který vlastně doplňujeme k operám a které, eh, který tady rozšiřujeme prostřednictvím sociálních médií. To znamená, že díky tomu se nám podaří tedy oslovit naši cílovou skupinu. Opera Vision sehrává důležitou roli při rozšiřování evropské opery i za hranicemi Evropy. Například eh, ve Spojených státech je to oblíbená věc. Pokud se podíváme na tato čísla, tak zjistíme, že eh, lidé, kteří se na naše obsahy dívají, jsou v každém případě různí v závislosti na tom, o jaké konkrétní představení se jedná. Eh, je tu tady určitá národní platforma, diváků. My se snažíme působit jako jakási mezinárodní značka. Úspěch, úspěch našeho modelu se z části opírá právě o 29 různých operních společností, které společně vytvářejí Evropskou operní platformu ale byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo oslovit i jiné subjekty, naše strategické partnery, tak abychom mohli naši práci rozšířit i mezi další umělce a subjekty. Tady vidíte seznam našich strategických partnerů, se kterými pravidelně spolupracujeme. Ten seznam je příliš dlouhý na to, abych ho předčítal, ale můžete se na to podívat. Já bych rád zmínil Evropskou uh, asociaci konzervatoří. A my jsme díky nim 1. ledna přenášeli operu, eh, na které se podílelo mnoho mladých umělců. Snažíme se díky tomu tedy oslovit i eh, školní mládež. Eh, spolupracujeme se s organizací Schoolnet, někteří z vás ji jistě znají a doufáme, že díky této spolupráci tedy se nám podaří lépe oslovit učitele, eh, dostat naši práci do škol a tříd v Evropě. Naše Náš projekt tedy skončí v roce 2020. My tedy se snažíme o to, abychom usnadnili přístup k opeře jak Evropanům, tak eh, divákům ze zbytku světa. Domníváme se, že eh, tedy díky naší práci můžeme oslovit diváky eh, v širším měřítku. Věříme tedy v širší spolupráci, ne v izolované projekty a právě proto jsme součástí širší eh, kampaně, která se snaží podporovat eh, operu. Tady vidíte některé z našich myšlenek týkající se budoucnosti po roce 2020. Domníváme se, že bychom měli dále rozvíjet naše obsahy tak, aby byly více eh, diverzifikované. Eh, nemělo by se jednat pouze o celé opery, ale také o další obsahy. Měli bychom do toho tedy vnést další prvky repertoáru. Klíčovou charakteristikou našeho projektu je dostupnost opery a my bychom byli rádi, kdybychom to mohli i nadále zlepšovat a kdybycho, kdyby se nám tedy snaž, eh, dařilo oslovovat stále větší množství oblastí a domácností, především těch, kteří nejsou izolováni pouze regionálně, ale také eh, sociálně, fyzicky. Doufejme, že tedy eh, diváků, kteří budou sledovat operu, bude stále více i v další fázi našeho projektu. A konečně poslední věc, která se zatím v té prezentaci neobjevila, a sice my považujeme naši práci za jakousi příležitost, jak nabídnout operní oblasti eh, další možnosti vzniku pracovních míst, zaměstnanost Operní domy se od sebe navzájem učí, eh, prohlubuje se spolupráce v rámci toho širšího operního společenství a eh, pro nás je to příležitost dalšího rozvoje mladé generace a doufejme, že díky tomu tedy vznikne v operní oblasti mnohem více pracovních míst a že tu tedy i více lidí bude moci pracovat nezávisle. Děkuji, děkujeme a pokud byste měli nějaké dotazy, tak na ně rádi odpovíme. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für diesen Děkuji moc krát za tento velmi působivý äh, přehled. Já se äh, bez mučení přiznávám, že nejsem zrovna nadšenec do opery, ale vím, že je to úžasná možnost. My jsme v minulém roce tady ve výboru diskutovali také o otázce přístupnosti kultury a tohle je příklad toho, jak může pomoci digitalizace při zpřístupňování kultury ve venkovských regionech anebo když eh, někdo bydlí někde, kdo, kdo by rád jel na operu do Říma, ale nemůže si to dovolit, tak tohle je pro něj možnost sledovat z Helsinek například eh, představení v Římě nebo kdekoliv jinde. To je, myslím si, opravdu úžasný příklad toho, jak se dá digitalizace využít ke zpřístupňování kultury. Myslím si, že je to opravdu vynikající příklad například i pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo které bydlí příliš daleko, které, které nemají operu zrovna za rohem, i pro ty je to vynikající možnost. Takže vám přejeme mnoho úspěchů s tímto projektem a teď se dívám eh, do lavic, jestli jsou nějaké otázky nebo poznámky. Helga Triple, prosím. Děkuji moc krát za vaši prezentaci. Já jsem eh, nadšenec do opery, ne příliš zkušený, ale stejně. Některé ze slavných oper mám velice ráda a zajímalo by mě, jakým způsobem eh, chcete oslovovat mladé lidi, protože, jak víme, není to příliš snadné, tak jako je to snadné s pop music nebo etno nebo podobně, ale když se podíváte na ten dobrý film. Tam se účastní globálně známí skladatelé. A tímto filmem se podařilo opravdu oslovit mladé lidi, dát jim představu o tom, co mohou hrát na jevišti, jak mohou být součástí týmu a tak dále. A já si myslím, že tímto způsobem se účastnit produkce je neocenitelný zážitek. Zajímalo by mě tedy, jak to děláte, tak to v každodenním životě. A potom můj druhý bod se týká té pomoci eh, tomu, tomu po, po pomoci opeře přizpůsobit se digitální eh, době. Mě by zajímalo, jaké jsou vaše názory, jaké modely by to mohly být. tak je velice zajímavé, že říkáte, že je pro děti zajímavý zážitek účastnit se kreativního procesu a mnohé opery to dnes dělají s omezeným počtem škol nebo skupin, protože nemají příliš mnoho pracovních kapacit. A eh, my nyní oslavujeme Schoolnet, mimo jiné, protože vytváříme online moduly, které umožňují učitelům dělat též i ve třídě, přestože k tomu nemají potřebné hudební vzdělání, které by potřebovali, protože opery nemají personální stavy na to, aby posílali lidi do škol a pokud eh, mají opery eh, status národní opery, tak jsou limitovány většinou na jednu zemi nebo na jedno město. Například Royal Opera House eh, má problém posílat lidi do Birminghamu nebo do Leedsu a je nemožné pro ně posílat lidi po celé sítě z důvodu školství. My tedy pracujeme s šéfy pro vzdělání z našich operních domů, abychom nějak dostali ten zážitek, tu zkušenost přímo do tříd. A k vašemu druhému bodu. Děláme celou řadu věcí a máme pocit, že opery mají určitý dar řídit tyto procesy. Když se podíváme do minulosti, vzdálené několik málo let, tak při nejmenším v několika zemích je zásadní e, vztah s vysílacími stanicemi a často je vidět před operou obrovské přenosové vozy e, se spoustou e, aparatury, se spoustou personálu. Dnes už to není nutné, při nejmenším v době streamu a zpřístupňování. Komunikujeme tedy s jednotlivými operními domy e, a e, hovoříme s nimi o mnohem efektivnějších způsobech, finančně efektivnějších a méně náročných způsobech jak e, se dá s pomocí malých týmů udržet stejná kvalita. Přitom stále je to práce s kamerami, jenom jsou trochu menší. Povzbuzujeme je, povzbuzujeme je tedy k tomu, aby pracovali s nezávislými eh, šikovnými producenty a výsledek je stejný. A tím pádem už není potřeba se spoléhat na vysílací stanice. A pokud je o ekonomiku, musíme myslet samozřejmě také na umělce, Naši partneři eh, využívají investice Evropské komise různými způsoby. Někteří vytvářejí obecné eh, dohody s, orchestrou, eh, s orchestrem a se sborem, což je chytré využití zdrojů. Toho je čím dál více, protože si uvědomují, že platformy jako je ta naše je vynikající zdroj, vyznají se v dnešním mediálním světě a vědí, že není radno čerpat fi- finanční zdroje zbytečně, protože e, umělci jsou s tím takto spokojení. Upřímně řečeno, trochu více problémů máme s vydavatelstvími. E, samozřejmě e, skladatelé se svým autorským právem musí mít svůj spravedlivý podíl a teď je otázka, co je to spravedlivý. My velmi spolupracujeme s vydavatelstvími na diskuzích, protože, jak víte, tak ta situace v Evropě je velice různorodá. A pokud streaming a platformy jako ta naše budou udržitelné, tak ty nejskandálnější požadavky vydavatelství budou moci být přeskoumány. Děkuji moc krát, Silvia Kosta na dvě minuty. Děkuji, to bylo velice zajímavé. Já se tímto zabývám už od doby Prevision a e, mám poměrně dobrou představu o účastnících, kteří nějakým způsobem sehrávali roli e, ve vašem projektu. Jsou tam čtyři italská divadla a opery například Europa Canto, což oslovuje mladé publikum. 50 tisíc dětí v Itálii tak získalo bezprostřední zkušenost s operou. A některé z těchto dětí se zúčastnili i svého vlastního představení opery. Vy jste řekli celou řadu velice jasných věcí, a sice, že musíme pochopit, jak lépe investovat. A pak je to také otázka operní gramotnosti, zejména u mladého publika. Je třeba si uvědomovat i to, co se děje v zákulisí, jaké zákulisní profese jsou důležité. Záleží vám více eh, na eh, streamování opery, aby bylo, výš, aby bylo více eh, peněz pro autorská práva a pro umělce? A nebo vám jde spíš o to, jak je možné dělat kariéru v těchto profesích? Jaké profese do toho tedy spadají? Vidíte tu i nějakou roli pro učení, anebo se snažíte rozšířit přístup k opeře obecně? Co z toho má u vás větší váhu? Děkuji a já prosím o krátké odpovědi, protože už máme trošku časový sklus. Já si myslím, že je těžko rozhodnout, co z toho je nejdůležitější, protože my se k obojímu stavíme stejně. Máme stejný přístup. Projekt jako Opera Vision je skvělá příležitost k učení pro eh, operní eh, domy eh, a ty musí mít na tato nová pracovní místa nový vyškolený personál, místa, která předtím neexistovala. Ale pokud není žádné publikum, které by to sledovalo, tak to jaksi nemá cenu. Takže my pracujeme na obou stranách a Opera Europe je profesní organizace, která se soustředuje na profesní rozvoj, zatímco my máme zvláštní tým, který oslovuje publikum a jaksi kultivuje ho, pěstuje ho velice krátce. Děkuji. A dalším řečníkem je pan kolega Sonik, kterého při této příležitosti vítám v našem výboru, protože nahrazuje našeho kolegu Bogdana Ventu a pan Sonik má slovo na dvě minuty maximálně. Eh, Normalement, je te Děkuji vám. Já už jsem byl dříve poslancem Evropského parlamentu, ale byl jsem ve výboru Envy eh, poměrně dlouho. Ale i kultura je jedním z mých koníčků. A teď přejdu do polštiny. Já s velkým zájmem sleduji tento projekt a chtěl bych vyzvat paní předsedkyni, aby se podívala, jak fungují různé kanceláře, které zastupují tyto, tyto instituce, Evropský parlament a komisi v členských státech. Vůbec nijak nezviditelňují a nedělají reklamu těmto projektům. Možná by to mohli dělat, možná by mohli upozorňovat občany na to, co je pro ně zajímavé. Mám otázku. Je, existuje nějaký systém předplatného? Je možné, aby eh, diváci komentovali? Aby, aby eh, přispívali svými komentáři na stránku? Já pocházím z regionu Krakova na jihu Polska. A krakovská opera má dohodu s New Yorkskou operou a s velkým kinořetězcem na kampani, která vyzývá lidi, aby šli do kina a sledovali živé přenosy opery z New Yorku. To je možná další způsob, jak posílit to partnerství. A teď se vrátím ještě k jednomu vašemu předchozímu komentáři Možná, že eh, Polsko si zrovna s operou neasociujete, ale to je typicky západní reakce, jestli to můžu říct takhle. To je typicky, typické západní opo, o přehlížení východní Evropy, takže prosím, doplňte si informace. Tak na to já zareaguju rovnou, protože jsem to neřekl úplně jasně. Já jsem to myslel tak, že Zrovna tohle je skvělý kus a A, přes, a přesto, že se málo objevuje v západních divadlech, tak by mělo se objevovat více. Naprosto s vámi souhlasím a omlouvám se za jakékoliv nedorozumění, které případně vzniklo. Naprosto souhlasím s tím, že jakákoliv média jsou vhodná pro interakci s publikem. Když jdete do opery, tak získáte okamžitou zpětnou vazbu, která ale v online světě může chybět. Nicméně my se o to snažíme. Kdykoliv eh, běží živý přenos z, nějaké, z nějakého představení, máme tam online chat a příslušníci komunity mohou komentovat a společně eh, sledovat a účastnit se. A jsme samozřejmě velmi aktivní na sociálních médiích. Takže souhlasím s tím, že je potřeba mít možnost vyměňovat si názory a komentovat. A v těch komentářích je skvělé, jak se diváci vzájemně od sebe přiučují a jak sdílí své nadšení. Byť ne vždy pozitivně. Děkuji vám. Paní Bild, prosím. Merci, madame la présidente, madame, monsieur. Děkuji, paní předsedající. Již to zazněla celá řada otázek, takže je nebudu opakovat. Rozhodně se jedná o iniciativu, která mne velice těší. Ono je těžké přitahovat do sál divadel a oper mladé lidi, i když ceny jsou často velice přitažlivé. Nicméně víme, že všeobecně jsou to ti, kteří už mají eh, dlouho rádi operu, tak se mohou nyní zaměřit eh, na tuto stránku a spíše mladí lidé se obrátí tedy na ty digitální možnosti, tedy mladší publikum. V průběhu dlouhé doby opera neznamenala vůbec nic pro nějakého třeba bretaňského venkovana. Byla to spíše záležitost pro aristokracii, takže bylo důležité šířit takovou všeobecnou kulturu. Je důležité, aby všichni občané patřili do stejné civilizace. Eh, ovšem proto musíme také používat srozumitelný jazyk, jazyk té části populace, eh, ke které chceme jaksi dojít. Eh, tady hm, chci s politováním, ho, s politováním říci, že tu máme jenom překlad do tří jazyků. A, a například proto také tu máme menší Zastoupení podle eh, určitých zeměpisných eh, oblastí. Myslím si, že i ta jazyková oblast eh, by vám měla ležet na srdci. Děkuji, Silvi, že také vy sledujete tyto naše aktivity a iniciativy s takovým zájmem. Ano, máte pravdu, náš site je přeložen pouze do tří jazyků. My bychom chtěli dosáhnout šesti jazyků. A právě protože máme široké publikum v Polsku, chtěli bychom tedy, aby se tato situace zlepšila. Nicméně eh, hodláme tam tedy připojit polštinu, španělštinu a italštinu a doufáme, že eh, toto pomůže také k nárůstu procent navštěvovanosti naší stránky. Prozatím si myslíme ale tedy, že ty tři jazyky jsou víceméně dostačující, až budeme mít rozsáhlejší rozpočet, tak samozřejmě připojíme další jazykové verze. No a co se týče dalších zahraničních vztahů, tak můžeme přidat třeba i arabštinu nebo nějaký azijský jazyk. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli a představili nám váš skvělý projekt. Ono je občas důležité se podívat, kam plynou peníze z programu Kreativní Evropa, jinými slovy, jaké skvělé projekty je z toho možno platit a realizovat. Velký, díl za to, že, velký dík za to, že jste nám to tady představili a přejeme vám mnoho úspěchů do vaší další práce. Thank you very much. Bye. Mm. <clears throat> Milí kolegové, milé kolegyně, dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu, který bezprostředně navazuje na to, co jsme právě slyšeli. Je to prověření nebo přeskoumání eh, pozměňovacích návrhů, pokud jde o zavedení programu Kreativní Evropa 2021 až 2027. Naší zpravodajkou je paní Silvia Kosta. Eh, Dostali jsme 426 pozměňovacích návrhů. 20. Eh, února budeme hlasovat ve výboru a na plenárce se pravděpodobně bude hlasovat v v druhé polovině března, tedy na druhé březnové plenárce. Já v tuto chvíli předám slovo Silvi, tak aby nás informovala o tom, jaký je současný stav věcí. Děkuji. Eh, Děkuji. Zdá se, že už nám tu nezůstalo příliš mnoho stínových zpravodajů, jen takový stín těch zpravodajů. Máme tu dva zástupce a celá řada dalších chybí. A v sálu ta přítomnost je velice nízká, je mi to velice líto. Myslím si, že tento program je jedním z těch naprosto zásadních programů eh, našeho výboru, kromě programu Erasmus a dalších. Je také jeden z těch, kteří samotní naši občané mají nejraději i zástupci kulturního odvětví. Takže žádáme o zdvojnásobení eh, rozpočtu, to myslím tady v parlamentu sdílejí víceméně všechny strany. Je nezbytné zdvojnásobit rozpočet, k tomu se ale ještě dostaneme eh, v závěru. Naším závěrem, jak řek, záměrem, jak řekla Petra, je, aby se více šířila ta role eh, toho eh, programu Kreativní Evropa a také, aby audiovizuální odvětví v Evropě mělo větší možnosti ve srovnání s konkurencí jiných zemích. My jsme žádali eh, v naší implementační zprávě, aby se věnovala větší pozornost té mezinárodní dimenzi srovnávání s jinými programy a také, aby se zhodnotily eh, různé způsoby těch kulturních uměleckých projevů. A nyní, co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů, eh, bylo předloženo 586 pozměňovacích návrhů. Sto jich zapracováno do eh, mé zprávy. Ve Štrasburku už proběhlo první setkání stínových zpravodajů. Dospěli jsme k 28 prvotním kompromisům. Nyní probíhají technické schůzky. Dohromady už máme 60 kompromisních návrhů a nyní tedy ty hovory v průběhu ledna a února probíhají na technické úrovni. Proběhne ještě několik zasedání stínových zpravodajů, abychom respektovali to datum 20. února pro projednání na výboru, abychom mohli dokončit první čtení v parlamentu do března. Tady chci ještě poděkovat sekretariátu za velice kvalitní spolupráci. Takže od začátku. V první řadě, kromě navýšení samotného rozpočtu, nás znepokojí samotné obsahy. A proto, abychom ob, obhájili to ob, zdvojnásobení rozpočtu, je důležité také něco změnit u, u samotných obsahů. Je důležité, aby se navýšily kulturní aktivity a pokud navýšíme rozpočet, tak to bude velice frustrující. Ještě další údaj který bych chtěla zmínit. A také veřejné zakázky a nabídkové řízení v průběhu v oblasti kultury jsou také velice málo četné, takže je třeba i tuto oblast podpořit. Jak jsem již e, řekla, vypracovala jsem 28 kompromisů. Je důležité, abychom společně s spěli k takovým společným postojům ohledně kulturní oblasti. Tady ve výboru tu máme eh, společné záměry, kulturní hodnoty, možnost eh, šíření eh, kreativních děl, umělecká svoboda. A co se týče těch konkrétních záměrů, Máme tu takové tři hlavní eh, záměry, každý se týká jiné oblasti. Eh, jedna pro oblast mobility, tady jsme obdrželi hodně pozměňovacích návrhů. A pak také i co se týče těch průřezových eh, oblastí. V této zprávě také zmiňujeme posílení evropské eh, přidané hodnoty a je důležité, aby se tu obhajovala opravdová evropská kultura. Tady máme 29 pozměňovacích návrhů a další kompromisní návrhy se týkají další priority a tím je podpora kreativního tvoření v rámci tedy těch priorit pro uměleckou oblast. A sdílíme to také v rámci podpory nového programu pro mobilitu, pro eh, společenskou integraci, pro podporu navyšování pracovních míst a podobně. A po některých připomínkách některých politických skupin jako ALDE jsme tam zapracovali také usnadňování těch profesních povolení a jejich uznávání a pak také posílení mezinárodní dimenze programu a také posílení toho programu aktivního evropského občanství. Dále jsme předložili některé návrhy, které vylepšily ten původní text komise, zejména v té oblasti hudby. Byla to zejména otázka mobility umělců a pak také otázka propojení tohoto programu s dalšími podobnými programy. Tady eh, se zmínila ta pečeť výtečnosti, ten příslušný certifikát, který platí u jiných programu. Tady jsme měli 27 pozměňovacích návrhů a pak tu byly další oblasti, jako je oběh e, uměleckých děl, šíření uměleckých děl, archívy a ochrana toho kulturního dědictví a podpora audiovizuálního odvětví v Evropě. Ehm, do textu jsou zahrnuty také některé přílohy. Některé se týkají i té, eh, toho odkazu na příslušné společnosti, nezávislé společnosti. To je třeba projednat ještě v oblasti definici. Myslím, že by se to mělo znovu objevit v textu. Ehm, v rámci komunikace tady je důležité propojení s příslušnou směrnicí, která se týká podpory národních investic. A a dále také děkuji za přispění kolegů. Díky tomu jsme tam zapracovali také nejrůznější žánry, které chceme podpořit, umělecké žánry, pak několik eh, dalších kompromisních pozměňovacích návrhů a ještě tu věnujeme podporu pozornost Creative European Desk a příslušným aktivitám a dalším takovým inovativním um, akcím. Myslím si, že je důležité tady, eh, co se týče eh, kritérií pro zhodnocení, nalézt eh, lepší definice. Měli bychom být opravdu velice přísní, a i co se týče tedy ohodnocení příslušné agentury, kvalitativní i kvantitativní. Tady si myslím, že ta kritéria pro zhodnocení nejsou dostačující a máme tu návrh přímo v textu, ale ohledně toho se ještě musíme umět zhodnout. Takže musím říci, že Ohledně toho nástroje záruky jsme obdrželi také spoustu pozměňovacích návrhů. U Invest EU i tady jsme zaznamenali tedy, jaké jsou záměry, jaký je profil, to, co od toho očekáváme. A Evropská komise v textu to jenom čistě popsala bez nějakých podrobností. K samotným přílohám jsme dostali 29 pozměňovacím návrhu Budeme se snažit na příštím zasedání ohledně těchto vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy a nyní tedy Samozřejmě chci tímto poděkovat komisi za práci, kterou vykonala. Doufám, že i nadále budeme spolupracovat. Ale myslím si, že je tady takový určitý nedostatek v té oblasti kulturní je tu to rozdělení 58%, 32%, co se týče toho, té proporčnosti textu ze strany komise a e, po rozdělení rozpočtu. Samozřejmě existují i jiné druhy rozdělení, ale my bychom si přáli toto konkrétní rozdělení. ještě jsou tu určité pozměvací návrhy, které navrhuji, ale s takovým určitým záměrem. Abychom mohli sbírat kvantitativní a kvalitativní údaje ohledně kulturního odvětví, mohli bychom mít určitou observatoř. Někdo navrhuje nějaký jiný způsob ohledně tohoto tématu. Ty možnosti jsou různé, ale je důležité dospět k nějakému kompromisu ale myslím si, že bychom měli být opravdu ambiciozní. Ano, a měla bych to zhrnout, ale ještě chci doplnit jeden další bod. Je třeba lépe definovat, které akty, eh, které iniciativy komise hodla podporovat. Komise tam má jenom samotné titulky, názvy, ale je třeba to trošku rozpracovat. Já tady mám konkrétně na mysli třeba tu novinku v oblasti kultury, těch pět nových odvětví, které si vyžadují eh, větší míru propracovanosti. Je to také otázka tu v přenesené pravomosti. Myslím si, že parlament tady eh, nebo ta pravomoc parlamentu by měla být respektována. Samozřejmě přejeme si, aby se zároveň zachovala i flexibilita pro ten program. A ještě jednou chci zopakovat, že eh, jsme velice kvalitně spolupracovali. Ještě jednou chci poděkovat eh, zástupcům čtyř politických skupin, kteří jsou nyní přítomni. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. A tím se tedy dostáváme k jednotlivým stínovým zpravodajům. A nejprve to bude pan Sonik. Máte maximálně tři minuty času. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská Já jsem tady stínovým zpravodajem za EPP a chtěl bych paní Kosta velmi srdečně poděkovat za její práci. dorazilo takřka 600 pozměňovacích návrhů, z nichž nepochybně nebylo jednoduché vypracovat nebo nebude jednoduché vypracovat eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Zároveň je toto téma pro naší frakci stěžení. Měli jsme schůzku s panem komisařem Ettingerem a víme, jaké jsou s tím zpěty problémy. Pokud jde o média a audiovizuální média, tak je eh, pro nás důležité, aby audiovizuální projekty byly financovány, aby se zvýšila konkurenceschopnost evropského audiovizuálního eh, sektoru Projekt Média slouží k propagaci evropských euro, audiovizuálních díl, děl. Chceme podporovat také hudební branži a jsme velmi rádi, že se to podařilo začlenit do kompromisních návrhů. Pokud jde o třetí část, to znamená opatření, která spojují eh, kulturní oblast, pro nás je stěžení, že se podporují nezávislá pluralistická média, že se eh, podporuje také nezávislá žurnalistika a že se také podporuje vzdělávání v oblasti sdělovacích prostředků. Doufáme, že tedy ten text po tolika změnách zůstane stejně čtivý. Eh, a zároveň bychom neměli vylít dítě s vaničkou, neměli bychom ztratit ze zřetele ten hlavní smysl to znamená lepší eh, přístup především pro eh, lidi, kteří mají nějaké znevýhodnění, například se jedná o lidi s postižením, to je za jedno ze základních stanovisek. Jde také o dostupnost v některých odlehlých i francouzských územích. My máme audiovizuální observatoř ve Štrasburku a pokud bychom vytvořili novou observatoř, tak by to spolklo podstatnou část rozpočtu. Pozměňovací návrh 426 hovoří o kvalitativních, kvantitativních cílech. E, nám celý ten pro, program leží velmi na srdci, takže doufáme, že se to setká s podporou a paní zpravodajce děkujeme za spolupráci. Děkuji, pane Soniku. A paní Michls, prosím. Děkuji. A nejprve mi dovolte, abych poděkovala Silvii Kosta Domnívám se, že už jsme pokročili v diskuzi o kompromisních pozměňovacích návrzích. My o tom nediskutujeme poprvé a proto bych nerada opakovala něco z toho, co tady na výboru již zaznělo. Pro mě osobně je důležité, abychom zdůraznili svébytnou hodnotu kulturní produkce ve celospolečenském dialogu, abychom to tam jednoznačně vepsali. Na tomto místě mi dovolte, abychom, abych tedy zdůraznila, že je potřeba zvýšit význam kulturní oblasti. Vedle kulturního a kreativního průmyslu bychom měli dbát také na udržitelnou podporu infrastruktury, Předložili jsme tedy, nebo připravujeme příslušný pozměňovací návrh, v tuto chvíli o něm diskutujeme a já bych ráda eh, všechny vyzvala, aby nás v tomto pozměňovacím návrhu podpořili a pokud eh, tedy naše spolupráce bude pokračovat tak dobře jako do posud, tak z toho vznikne velmi eh, dobrá zpráva. Děkuji a slovo má Helga. Děkuji. Ten Proces ještě probíhá, snažíme se vyjednávat o kompromisních pozměňovacích návrzích. Já nechci opakovat to, co už říkali kolegové přede mnou. Hodnota kultury je velmi důležitá jak na politické úrovni, Eh, jak řekli kolegové, tak i na jiných úrovních. Nebudu opakovat to, co tu zaznělo, protože s ním v podstatě souhlasím. Ráda bych se vyjádřila k otázce rozpočtu a víceletého finančního rámce, protože to je naprosto stěžení v čem, co děláme. Já se domnívám, že nemůžeme eh, rozhodnout o obsahu, pokud v tuto chvíli neznáme čísla čísla odráží to, co můžeme v posledku realizovat v rámci různých eh, částí programu Kreativní Evropa bylo zazněno, zaznělo to, že bychom chtěli mít ten nový projekt v oblasti hudby, což je zásadní, protože díky tomu můžeme oslovit mladé lidi Chtěli bychom tedy využít všech možností projektu Kreativní Evropa a doufáme, že se nám také podaří lépe financovat evropské filmy. To znamená, že to už tu v podstatě není prostor pro to, abychom tedy eh, ty peníze eh, rozdělili eh, lépe než do posud. Můžeme pomoct, po, určité problémy, které máme, můžeme vyřešit pouze tehdy, pokud dostaneme peníze navíc. Já vím, že to opakujeme zas a znova, ale nám jde v tuto chvíli o to, abychom se dostali k podstatě celé věci, protože pokud chceme mít eh, více nezávislého investigativního eh, žurnalismu, tak by to nemělo být na úkor médií a kultury. To by potom nemělo smysl. Chceme tedy toho dělat mnohem více, chceme aby to oslovilo více lidí, aby to mělo větší dopad. Zaměř, větší dopad zaměříme se také na menší projekty, na sociální inkluzi. Slyšeli jsme o projektu Opera Vision a tak dále. To znamená, že ten rozpočet, celá stránka rozpočtu je zásadní. To, co budeme dělat, závisí na tom, kolik na to dostaneme peněz. A proto tedy eh, se domnívám, že nemůžeme přijmout žádné zásadní rozhodnutí, dokud nebudeme znát eh, čísla. My jsme minulý týden ve Štrasburku viděli se viděli s panem komisařem Navráčičem, je jasné, že pokud dostaneme peníze navíc například z EFSI nebo strukturálních fondů, eh, nebo ze strukturálního fondu pro kulturní infrastrukturu. Měli bychom ale eh, trvat na té podstatě věci a to je to, že tady chceme mít dostatečný rozpočet na program Kreativní Evropa. Už to v tomu eh, v tuto chvíli nechci nic dodávat, protože se domnívám, že to jsou věci, na kterých se všichni shodneme. Dovolte mi, abych na to navázala, abych do toho vstoupila. To je věc, kterou opakuji v, tomhle parlament, v tomto parlamentu zas a znova parlamentu, konkrétně ve výboru. Zaznamenali jsme, že tu je v tuto chvíli velký tlak a velká konkurence v tom smyslu, kdo bude nejrychleji hotov a kdo tedy co možná nejdříve dosáhne výsledků v trojstranných jednáních. Já nevím, jestli je to správná cesta. Já se domnívám, že jako parlament se vzdáváme velmi, výjedne, velmi důležité vyjednávací pozice, pokud přistoupíme na eh, tento, tuto strategii. Pokud eh, pokud bychom uzavřeli nějakou prozatímní dohodu s radou, tak to nemá velného smyslu. Já se domnívám, že my jako výbor bychom mě, nejdříve měli ukončit první čtení s těmi čísly, na kterých se my jako výbor shodneme a následně při počátku nového legislativního období můžeme vstoupit do jednání, až tady budeme mít k dispozici řádná čísla, o tom už se dá jednat. Všechno eh, je to tedy s výhradou finančních otázek a dokud nebudou schváleny finanční otázky, tak není schváleno nic, ale já si nemyslím, eh, že je to správná cesta, protože pokud bychom v tuto chvíli neschvalovali nic, tak bychom se vzdávali své velmi důležité pozice. My jako výbor KULT bychom měli jasně dát najevo svoji pozici, to se týká programu Kreativní Evropa nebo Erasmus+. Nenecháme se uh, zahnat do kouta. Já jsem to řekla minulý týden eh, rumunskému eh, velvyslanci, který také začal s tím, že bychom mohli uzavírat dočasnou eh, dohodu k jednotlivým bodům. Já jsem řekla, že to u nás fungovat nebude, že na něco takového nepřistoupíme, protože u nás je ten obsah závislý na penězích, které máme a pokud nebudeme vědět, kolik peněz dostaneme, tak není možné uzavřít jednání s radou a to ani dočasně, provizorně a tak dále. Proto se domnívám, že v v tomto musíme mít naprosto jasný postoj a doufám, že to, co všude tak vehementně prosazuju, se nakonec setká se všeobecným souhlasem a že se této linie budeme dále držet. Děkuji a slovo má paní Bild. Já nechci říct nic konkrétního a zvláštního, já už jsem vyjádřila svůj názor. Můžete se podívat na moje pozměňovací návrhy. Ráda slyším, že že se nám tak skvěle spolupracovalo. Já si připadám trošku upozaděná, ale já doufám, že se to změní. Děkuji. Já nyní dám slovo komisi, pokud se chce vyjádřit. Paní Rikel, chcete si vzít slovo? Ne? Dobře. V tom případě Silvia. Tak jenom velice krátce. Děkuji moc krát za vaše příspěvky. A děkuji za to, že jste se tolik snažili o rovnovážné stanovisko. Jenom bych zareagovala na položené otázky. Pan Sonik, Pane Soniku, když jsem zmínila observatoř, tak eh, jsem řekla výslovně, že na základě stávajících agentur můžeme to nechat otevřené, například JRC, eh, Společné výzkumné centrum je možnost, nebo jsou další možnosti. Není potřeba vytvářet něco nového. zkrátka potřeba, aby někdo systematicky nesl odpovědnost za tuto záležitost. Štrasburská observatoř je jen dokladem toho, jak důležité téma to je. Za druhé, snažíme se najít rovnováhu mezi kvantitativními a kvalitativními prvky při měření ceny a hodnoty projektu. Je třeba mít čísla eh, návštěvnosti, představení například. Eh, paní Michels, děkuji za dotaz. Já si myslím, že tady to vidíme stejně. A eh, Helgo, ty si upozornila na důležitou věc, stejně jako paní předsedkyně, že není, je, ať už je náš plán jakýkoliv, není nutné uzavřít ten text na první schůzi parlamentu. Teď nemluvím nutně jako zpravodajka, ale chci říci, že frakce mají různé názory na různé projekty týkající se občanství a hodnoty. Libe chce vyjednávat na toto téma a tak dále. A kvůli těmto názorovým neschodám trošku vázneme na místě. Přitom není, není pochyb o tom, že jde o ambiciozní program. My jsme v něm zavedli mnoho nových opatření, ale máme trošku svázané ruce tím, jaký rozpočet máme k dispozici. Nicméně já tady trvám na svém. Samozřejmě už zanedlouho začne nové funkční období. Všechno to závisí na množství dostupných financí. Máme muzea, hudbu, kulturní dědictví a tak dále. To jsou všechno legitimní ambice, ale je možné, že jaksi odpadnou, že zůstanou stranou a já doufám, že náš rozpočet to tedy ustojí, že bude stačit. Podle mě je důležité se zabývat taky naším interním rozpočtem. Pokud nebudeme mít dostatek zdrojů, tak budeme muset interně snížit eh, částky v jednotlivých sektorech, anebo můžeme eh, prosazovat naše čísla. Každopádně eh, se vynasnažíme nabídnout příštímu parlamentu solidní text, který by reflektoval záměry z Jeteborgu. Je také třeba si uvědomit, jak vypadá konkurence v audiovizuálním průmyslu, což je ode mě momentálně všechno, protože jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji moc krát, Silvie. Přeji tobě a stínovým zpravodajům mnoho dalších úspěchů při tvé práci. Přeji vám, aby vám to vyšlo a hlasovat budeme 20. února. Výborně a tím jsme na konci dnešního zasedání a bude nyní následovat ještě zasedání koordinátorů. A příští schůze výboru se bude konat 4. února od 15.00 do 18.30. A děkuji vám, že jste přišli a přeji hezký večer. Zůstanou tu ještě koordinátoři, pokud tu tedy jsou. A e, ostatní bych poprosila, aby co nejrychleji opustili sál případně aby sem dovedli poslance, kteří tu mají být. A děkuji tlumočníkům za jejich nepostradatelnou práci.